There are two extremely interesting points in our agenda that are... Dobrý den, dámy a pánové, měli bychom si eh, nastavit opět svůj program dnešní zasedání. I tedy se odehrává ve spolupráci s delegacemi první bod na pořadu jednání je prezentace studie, eh, která byla vyžádána také delegací a proto jsem velice ráda, že mohu dát před, slovo eh, představitelům eh, delegace ASEANu a pan Butikofer je tady vítán a Ehm, tématem studie je svoboda na mořích a výzvy, které s tím souvisí a také eh, situace, námořní situace v Ázii a eh, prezentaci přednese viceadmirál Patrick McClure Vítám vás všechny. Pan admirál působí také jako výzkum v nadaci eh, pro strategické studie v Paříži a eh, toto zasedání výboru SEDE, které probíhalo včero a dnes, je převážně věnováno bezpečnostní situaci v Ázii a e, to v Ázii, jihovýchodní Ázii. A včera e, proběhlo slyšení, které se věnovalo e, politice v jeho v čínském moři, v Číně a my jsme diskutovali o reformách obrané politiky Japonska a dnes také eh, se naše studie eh, věnuje několika tématům, eh, opět zase z trošku jiného úhlu pohledu. Možná pan Butikofr by chtěl představit studii. Dáme slovo tedy panu viceadmirálovi rovnou, prosím. Thank you, uh, Ms. President. Děkuji vám, paní předsedkyně, a děkuji vám za pozvání na toto slyšení. Eh, na úvod bych rád uvedl dnešní téma a rád bych odkázal na eh, geostrategické studie Mackindra Speckmana. Eh, první Eh, význam eh, s odkazem na Německo a Rusko byl zmíněn v tomto a také strategie námořních velmocí s odkazem na Spojené království a Velkou eh, Británii, které kontrolují podstatnou část pobřeží. Kontrola Eurazie v této souvislosti má velký strategický význam. To byl také cíl americké politiky vůči tehdejšímu sovětskému svazu. svazu. Čína je součástí eh, pobřežní nebo okrajové pevniny a Čína může být vnímána jako velmoc, jak námořní, tak suchozemská. Ehm, vnitrozemská s omezeným přístupem eh, k sladké vodě. My teď hovoříme eh, o mm, kontinentální eh, části a okraji, který a okrajovém území, které má velký význam strategicky. Hlavním principem, který motivoval ehm, autory, bylo zachovat svobodu moří Eh, protože bohatství závisí na hospodářských výměnách, které eh, přechází především po námořních dopravních cestách s tím, že zabezpečení těchto cest se stalo prioritou pro všechny zúčastněné, tedy institucionální a soukromé subjekty. Za několik desetiletí se Čína stala druhou největší eh, ekonomickou a strategickou velmocí s tím, že vytvářela všechny své námořní a plavební schopnosti s velkým nadšením. Vzhledem k tomu, že závisí eh, pro svou ekonomiku na, své, eh, na svých mořích, je o, ohraničena mělčinami a úžinami, Eh, které jim eh, nabízí přístup do oceánu. Eh, a Čína tak to může ztratit své vody, kterými je obklopená a tím se sníží jejich nezávislý přístup k oblasti Indického a Tichého oceánu, tak aby zachovala své možnosti eh, komunikací a dopravy. Západ, severozápadní Pacifik představuje tedy logické rozšíření základní životní zóny pro Čínu, zachování námořní přítomnosti v této oblasti a také zaměřit se na organizaci obrany v této oblasti je zásadní. Během posledních deseti let um, námořnictvo e, e, lidové armády osvobození zvýšilo své aktivity se stále se zvyšujícím personálním obsazením. Jeho čínské moře eh, a linie 9 je tedy důležitou součástí domácího území, která zajišťuje eh, přítomnost námořních plavidel, této oblasti. Tak tomu není vždycky. U všech zemí Čína vytvořila několik politik, které monitorují či omezují e, pohyby zahraničních plavidel, což platí konkrétně pro nečínské námořní lodi. A v Indickém oceánu Peking investoval do řetězce přístavu v Indickém oceánu, eh, kterým říká eh, náhrdelník Pearl String of Perils. A Čína zachovala kontinuální přítomnost svých plavidel také v afrických mořích, a to dvěma vojenskými loděmi a jednou zásobovací lodí, která by měla chránit a zásobovat e, obchodní výměnu Číny. Tím, že se snaží hledat e, námořní zajištění, Čína podepsala dohodu s Djibouti, e, a právě tato strategie jim dala možnost spolupráce s tím, že vzhledem umístění přístavu a mohla také podporovat zvláštní vztah Číny a Pakistánu. Čínské síly se dostaly také do Středomoří, nejprve pro komerční důvody a později také s nasazení vojenských lodí. Port Said v Egyptu jsou také zastoupeni a port, na přístav Perus je také v čínských rukách. Energia, tedy čínská firma, staví nový eh, přístav a eh, také tam nasadí svoje hlídkovací lodě. Ačkoliv USA neratifikovala úmluvu, stanovila, že eh, výlučnou ekonomickou zónu 200 námořních mil podél pobřeží a stanovila té zemi, stanovila jí tedy volné plavební možnosti v celé oblasti. USA také zdůraznil, jak důležitá je svoboda plavby pro námořní politiku každé země a e, bude samozřejmě e, i nadále Čína usilovat o realizaci těchto politik v Jihočínském moři. Čína a Spojené státy mají na svobodu plavby různé názory. Nekompatibilita jejich pozic je také zdrojem napětí v čínském moři. Stejně jako Japonsko a další země v regionu, Čína vyjádřila obavy e, z myšlenky, že by zahraniční vojenská plavidla mohla e, mít povoleno e, operovat právě v této zóně. Peking se zas tvrdí, že svoboda plavby v čínském moři má zůstat nenarušená. Tak to vykládá také své Eh, územní nároky na moři eh, v rámci A tyto aktivity eh, jsou tedy důležité pro jakoukoliv plavbu v těchto oblastech. A jak, když vyloučíme hospodářské e, zóny, tak toto může ovlivnit také obchodní vztahy. Názory všech těchto států jsou nekompatibilní. Na základě rozhodnutí stáleho arbitrážního soudu Spojených států e, Čína ještě tuto umluvu neratifikovala a v roce 2011 se Spojené státy rozhodly znovu vyvážit svoji pozici v Ázii a Tichomoří. Hlavním cílem této strategie bylo posílit spojenectví s Japonskem a Jižní Koreou s tím, že vytvoří silné partnerství s Indií a Indonésií, posílí regionální instituce, konkrétně ASEAN, a vytvoří konstruktivní vztah s Čínou v souladu se svou pozicí s dalšími státy v dané politické, diplomatické a vojenské e, oblasti. Prioritou prezidenta Obamy bylo vytvoření takové ho prostředí, že se vojenská konfrontace eh, stane nemysletelnou. Nicméně uvnitř obrané komunity USA vidíme dvě protichůdné tendence. První vnímá eh, situaci tak, že konflikt s Čínou je možný, pokud ne nevyhnutelný a USA na to musí být připraveno. Eh, další proud zastává názor, že rostoucí ekonomika přirozeně znamená více moci a to včetně moci vojenské. A z USA je snaha ji omezit také normální, nicméně konfrontace zůstává na úrovni politické a hospodářské. Washington vnímá Peking jako zásadní úkol a problém pro své zájmy ve východní Asii a má smíšenou strategii vyvážení a omezování rostoucího vlivu Číny, která, aby si zachoval strategickou pozici v regionu. Z čínského úhlu pohledu eh, Washington eh, zaujal eh, strategii, která je nepřátelská a Vojenské síly USA ohrožují národní bezpečnost Číny a její klíčové zájmy. V dohledné budoucnosti americké námořnictvo se svými spojenci zachová svoji nadřazenost v celém regionu, zatímco se Čína snaží ehm, využít strategii v Čínském moři eh, a také v druhém řetězci ostrovu, aby vytvořila bezpečnou nározníkovou zónu a převzala iniciativu na západě, eh, tedy eh, v, v rámci obor, tedy jeden pás jedna cesta. ASEA, země ASEANu by si přáli mírové vztahy jak s USA, tak s Čínou. Přáli by si spolupráci, aniž by museli volit mez, buď Azán, který podporuje centralitu, tedy rozvoj vztahu s velkými mocnostmi jako Čínou, Spojenými státy a Indií a je zvládnutelné pro USA zvýšit svoji přítomnost v ASEANu s tím, že bude respektovat tuto centralitu a úsilí USA eh, vytvořit vztahy se zeměmi ASEANu bylo kritizováno, protože oslabuje regionální spolupráci. Zatím je předčasné si vytvořit vizi politiky ehm, prezidenta Trumpa, který zatím vydal prohlášení, která byla často eh, rozporována jeho ministry. A nyní se dostáváme k iniciativě Obor. V roce 2013 prezident Jinping eh, oznámil celou řadu nových iniciativ, které měly vstoupit v platnost na konci roku 2014. Eh, Čína se také obránila, obrátila na investiční banku zemí ASEAN s žádostí o půjčku, která by financovala nové programy. Eh, Celá řada analytiků se to pak vykládala tak, jakože jde o novou strategii vyvíjení tlaku na spojené eh, státy v okamžiku, kdy čínská ekonomika zpomaluje. Protože je možné investovat do hospodářského růstu v západních teritoriích Číny a tím se vyhnout přímé konfrontaci se spojenými státy. Je možné, že Čína zlepší svou image jakožto mezinárodní velmoc, která se chová zodpovědně a dostane se na úroveň globální velmoci. A může se stát také takovým modelem alternativní formy vlády z pohledu mezinárodní politiky, a přispěje k vytvoření nového globálního hospodářského světového pořádku. Reakce na tuto iniciativu byly různé. Hospodářská sféra reagovala entuziasticky a jiné kruhy skepticismem. Odezva americké vlády byla selektivní. Někteří američtí představitelé Někteří američtí představitelé tuto iniciativu přivítali jako významnou, ale v jiných oblastech, konkrétních oblastech, kde je třeba eh, spolupráce s Čínou, například tam, kde jde o udržení stabilní situace a hospodářského růstu v zemích Střední Asie, reagovaly Spojené státy zdrženlivě. Nicméně obor je zároveň považován za takového rivala jednání k dohodám TTIP, a proto tedy Spojené státy vyvinuly tlak na Koreu a Austrálii v tom smyslu, aby se nepřipojili k iniciativě obor. Malajzie a Indonésie tuto iniciativu podporuje, Větnam se na to dívá s podezřením a Myanmar, který podepsal dohodu s Čínou, nakonec tedy zrušil plány na vybudování společné železnice s Čínou. Spojené státy opakovaně eh, vyjádřily své obavy z rostoucí důležitosti hospodářské přítomnosti Číny na azijském kontinentu, což je vykládáno jako snaha a strategie eh, tedy další expanze v zemích jihovýchodní Asie. Země ASEAN, země ASEAN opatrně tvrdí, že jsou připraveny na další spolupráci s Čínou, nicméně například na Sri Lance byla zastavena práce na společném projektu. Austrálie kritizuje Čínu za to, že používá finanční prostředky k tomu, aby ovládla menší ekonomiky. Především prostřednictvím eh, to ovládnutí jejich infrastruktury, nerostného bohatství a investic do eh, pozemků a také eh, formou nabídky laciných úvěrů. Iniciativa Obor je tedy vnímána také jako strategický program, jehož záměrem je také posílit bezpečnost v regionu, e, přičemž je kladen důraz na to, že čínská armáda by měla mít možnost v rámci iniciativy Obor chránit čínské investice i v zahraničí. Uh, v případě sporu v Jihočínském moři se Čína eh, rozhodla neúčastnit arbitráže a neřešila svůj spor s Filipínami. Ačkoliv se smírčího řízení neúčastnila, smírčí soud v roce 2016 vynesl rozhodnutí kterým vrátil Čínu tedy na původní hranice stanovené podle dávných dohod, což Čína považuje za porážku v této věci. A Nicméně zároveň tedy cítí potřebu zareagovat způsobem, který Číně umožní takzvaně zachránit si tvář. Prezident Xi Jinping řekl, že svrchovanost Číny a svrchovanost čínských vod nebude tímto rozhodnutím eh, dotčena a že Čína je nadále otevřená smírčímu řešení sporů se svými sousedy. Země ASEAN eh, se vyhýbaly komentáře tohoto vývoje, vydali pouze opatrné komuniké na závěr svého posledního setkání, které proběhlo ve Vietnamu na konci července 2016. Jaké z toho vyplývají důsledky? Víme, že v říjnu loňského roku filipínský prezident odletěl do Pekingu a hostitelům oznámil, že přijíždí v míru. Pan Duterte oznámil, eh, že hodlá snížit objem své vojenské spolupráce s Washingtonem a že je ochoten přispět k přímému řešení eh, sporu v Jihočínském moři formou založení eh, společného výboru pro mořskou spolupráci. Čína tedy na oplátku nabídla pomoc ve formě investic do zpracovatelského a rybolovného průmyslu tedy konkrétně formou investic do infrastruktury a také zruší embargo na dovoz tropického ovoce, umožní čínským mm, turistům navštěvovat Filipíny. Nicméně Duterte zároveň odmítl možnost spolupráce při těžbě ropy a zemního plynu, který se nachází pod morským dnem v Jihočínském moři. Následně tedy došlo k opětovnému eh, vyhlášení embarga na rybolov eh, v teritoriích, které Čína v jeho čínském moři obsadila. Skutečnost, že jeho čínské moře je velmi důležité pro čínskou ekonomiku, je dostatečným důvodem pro takto agresivní postup. A vzhledem k tomu, že Čína je jadernou velmocí, jednou z priority je Eh, vybudovat eh, základ, námořní základnu v Jihočínském moři, eh, kde by bylo přístaviště ponorek, které jsou schopny nést balistické nukleární hlavice. Čan, Čína se také snaží ovládnout vojensky celý prostor Jihočínského moře tak, aby tam již neměli přístup americké ponorky. Jaký to bude mít dopad na politiku Evropské unie? Jakožto jeden z hlavních aktérů celosvětového obchodu, Evropská unie spolehá na eh, námořní dopravu eh, v této oblasti, tedy včetně eh, Čínského moře a Pacifiku. Evropská unie má tedy zájem na sklidnění situace v zemích ASEAN a Jihočínském moři, protože to přispívá k bezpečné plavbě obchodních lodí a současný vývoj je tak nebezpečný, že by mohl destabilizovat situaci i v širším hledisku, tedy v Africe a kolem Perského zálivu. Hospodářská výměna se zeměmi ASEAN, Čínou, Koreou, Austrálií a Novým Zélandem je pro Evropskou unii velmi důležitá. A hlavním formou komunikace je právě námořní doprava. Eh, Čína podepsala v roce 1985 dohodu o spolupráci s Evropskou unii v obchodní politice. Jsou tam tedy tři pilíře, obchodní, námořní politika a výzkum a vzdělání. V roce 2013 byla v rámci programu Evropa 2020 schválena strategie o spolupráci s Čínou, která však nezahrnuje dohodu o volném obchodu. Evropská unie však zůstává hlavním dodavatelem některých komodit pro Čínu, a to v objemu více než 180 miliard euro. Stále běží celá řada obchodních sporů, ale eh, Evropská unie eh, se jaksi nepřiblížila eh, Číně z hlediska politického či strategického, ačkoliv objem obchodu stále roste. Je možné, že jednání k dohodám TTIP přispěje k pozitivnímu vývoji v této oblasti při své návštěvě zemí ASEAN vysoká zástupkyně Mogherini zdůraznila, jak důležitá je spolupráce mezi těmito zeměmi a Evropskou unii. V Bruselu se poprvé, tedy v roce 2014, řešili, řešila bezpečnostní situace, prá, na, na, tedy na samitu řešila bezpečnostní situace v tomto regionu. Evropská politika vůči zemích ASEAN evidentně konkuruje Číně a konkrétně tedy iniciativě obor. Najdou se určité oblasti, kde by Evropská unie mohla spolupracovat s Čínou či s programy jiných zemí, ale musí být jasné, že Evropská unie prosazuje také svou vlastní vizi a hodnoty a představu, jak by měly vypadat mezinárodní vztahy. I když čínští představitelé tvrdí, že Azie je otevřená světu, Opakované slogany jakožto Azie Azijcům a společný osud vypadají jako takové opakování Monroeovy doktríny ze Spojených států a původní tedy té čínské imperiální doktríny. Vztahy mezi Evropskou unii mají dlouhou a bohatou historii ve všech oblastech a přispěly k současné podobě světového pořádku. Většina eh, členů Evropské unie je zároveň členy NATO a to znamená, že je zavázána k úzce spolupráce eh, se Spojenými státy s výjimkou čtyř eh, křižníků, které Eh, amerických křižníků, které kotví ve španělských přístavech, však americké námořnictvo víceméně opustilo evropské svrchované vody. A, a Trumpova administrativa vydává v tomto ohledu znepokojivá prohlášení. Eh, zdá se, že hodlá opustit své nasazení ještě víc. A to představuje další výzvu v této oblasti. Na jedné straně je tedy třeba, jakým způsobem bránit expanzivní strategii Číny v mezinárodním kontextu. Na druhé straně tedy eh, strategická rivalita mezi Čínou a Spojenými státy může mít zásadní dopad eh, na světovou ekonomiku a Evropská unie si bude muset vybrat, na čí straně stojí. Evropská unie tedy víceméně mlčela k celému tomu sporu v čínském moři. Rozhodnutí Číny ignorovat eh, výsledek arbitráže představuje riziko, které není akceptovatelné ani z pohledu Evropské unie. Evropská unie by tedy měla prosazovat eh, implementaci tohoto rozhodnutí eh, v praxi a pomoci eh, při nalezení řešení tohoto sporu. Například tady eh, uvolnění určitého prostoru, kde by si Čína mohla vybudovat námořní základnu a dokonce i uvolnění určitého prostoru v Jihočínském moři, i když to není v souladu s americkou politikou. A nyní tedy dopady na evropskou politiku. Spolehání se na smírčí přístup s důrazem na eh, dodržování evropské legislativy vedlo k tomu, že Evropská unie není vnímána jakožto důrazná velmoc. A, nijak to tedy nesnižuje napětí, které v oblasti Jihočínského moře mezi jednotlivými velmocemi panuje. Evropská unie může jednat následujícím způsobem. Za prvé, v souladu s globální strategií Evropské unie je třeba nejprve vybudovat důvěryhodnou Evropskou unii, která se opírá o své základní hodnoty. Jen tak tedy může Evropská unie vystupovat jako eh, mezi sobě rovnými v debatě s globálními velmocemi. Eh, za druhé tedy Evropská unie dodržuje námořní, svrchované námořní právo a proto nemůže dopustit, aby jej Čína porušovala. Na druhé straně však musí postupovat tak, aby zmírnila napětí mezi USA a Čínou v Jihočínském moři, protože jakákoliv eskalace by měla přímý dopad na námořní dopravu a obchod. Je tedy třeba zahájit multilaterální a bilaterální jednání ve snaze najít eh, řešení, přesně nadefinovat oblasti Eh, pro volnou navigaci, rybolov, ochranu životního prostředí v Jihočínském moři a také eh, zohlednit eh, potřebu Číňanů vybudovat základnu s nukleárním potenciálem jakožto odrazující prvek své bezpečnostní strategie. Za třetí, jakožto spojenec by Evropská unie měla zintenzivnit uh, svoji spolupráci se, se zemi ASEAN, měla by tam tedy být v terénu více aktivní, protože tedy politika Evropské unie v této oblasti si konkuruje s čínským projektem Obor. Jakékoliv projekty, které přispějí k hospodářskému růstu v regionu, jsou vítané. a pomůžou snížit závislost zemí ASEAN na svém hlavním obchodním partneru, kterým je nyní Čína. Čína. Vývoj situace v Jihočínském moři si vyžaduje neustálý monitoring a aktivní nasazení evropských spravodajských služeb, které musí poskytovat čerstvé informace jako podklady pro rozhodování. Zájmy Evropské unie nejsou vždy automaticky shodné se zájmy USA a Evropská unie by se měla snažit vypracovat svoji vlastní, trošku víc nezávislou pozici eh, v případě námořních sporů. Také eh, vztahy mezi Evropskou unii a Spojenými státy se neustále mění a vyvíjejí. Prezident Trump již oznámil, že bude Evropu eh, podporovat méně a své evropské spojence, proto tedy Evropa musí posílit své bezpečnostní vazby na jiné členské státy, investovat více do obrany a, a být aktivnější v politice NATO. Dále je třeba, aby Evropa převzala větší díl zodpovědnosti za zodpovědnost ve svém nejbližším okolí, zvláště v západním Indickém oceánu, v Africe a ve Středozemním moři. Všichni se shodneme na tom, že operace Atalanta u afrického rohu byla úspěšná a že operace Sofie pomáhá eh, zachraňovat životy migrantů a zároveň také v Libii přispívá k eh, znovu vybudování hospodářství. Evropská plavidla, evropská vojenská námořní plavidla, která se pohybují kolem pobřeží západní Afriky, významně přispívají k nastolení bezpečnosti v tomto regionu a jejich přítomnost by měla být i nadále prioritou na to a měla by být posílena. Eh, evropská unie by také měla přijít s vlastní nezávislou námořní politikou, eh, podobně jako eh, má spojené, mají spojené státy a mělo by dojít k aktivní spolupráci, výměně zpravodajských jiných informací a to tedy na bázi střediska, které již bylo za tímto účelem založeno v Singapuru, kde je tedy možné spolupracovat se Spojenými státy. Dále Evropská unie má možnost prosazovat své geostrategické ambice v zemích Střední Asie prostřednictvím posilování strategického partnerství Čínou, prostřednictvím spolupráce v tradičních oblastech bezpečnostní politiky, jak bylo rozhodnuto v roce 2007 a znovu potvrzeno v roce 2015. Tím by se mohla otevřít cesta k Zmírnění napětí mezi Evropskou unii a Ruskem a pro Evropskou unii by mohlo být výhodné zjistit, jak současné politiky a strategie mohou být navázány na projekt obor. A konečně nová čínská iniciativa urychlí eh, nárůst námořní kapacity této velmoci. A to znamená, že Čína bude, její, tato přítomnost bude čím dál tím víc znát v Ázii a v Evropě. Proto je důležité koordinovat spolupráci s Čínou tam, kde se to vyplatí, protože je to důležité pro zachování evropských zájmů a úlohy. Například Evropská unie má skutečný eh, zájem na podpoření integrativní námořní strategie kolem afrického pobřeží v boji proti piráctví a eh, snaze znovu oživení obchodních námořních cest. Děkuji za vaši pozornost. Admiral, thank you. Pane admirále, děkujeme vám mnohokrát za tak komplexní a vyčerpávající prezentaci. Jak vidíte, mohli jsme se veslechnout celou řadu různých postojů a postřehů k vývoji situace v jihovýchodní Asii zvláště tedy v oblasti námořní. A já si přidělím tedy právo jako řádná poslankyně Evropského parlamentu eh, rovnou vyjádřit. To říkám rovnou, vyjadřuji se tady jako poslankyně. Je zde takový staromódní eh, pojem obrané aliance. Což znamená, že nás váží určité hodnoty, určité právní povinnosti, kdy se musíme opřít o vícestraná ujednání, abychom se mohli bránit proti vnějším hrozbám. Pochopitelně je to vždycky obtížné, existují různé mechanismy v rámci na to je k tomu určen článek 5, nicméně v rámci politické analýzy platí, že jsme do určité míry povinováni dodržovat určitá pravidla. Ačkoliv existuje určitá technická analýza, tak přesto bychom měli sledovat celý tento komplikovaný obrázek velmi nestraně, tak abychom mohli vyhodnocovat různé odlišné scénáře. Realita, zvláště politická realita, je však taková, že jsme provázáni s určitými stranami tohoto sporu a s jinými naopak ne. Jiné, jin, jiné, jiní zúčastnění jsou pro nás jenom prostě vnější partner. A ačkoliv mám se velmi cením čínská kultura čínského ledu, tak musím říct, že v případě čínského státu zde vidím určité problémy v politice Číny, a to i vůči Evropské unii. Například, když se podíváme na obchodní bilance mezi námi a Čínou, tak eh, zjistíme, že dochází k obrovskému přebytku. A vezmu-li v potaz, že tato nevyváženost je navázána na relativně levnou pracovní sílu a nižší podmínky a nižší standardy, tak to opravdu přináší problémy v rámci našeho sociálního zabezpečení. Mimo jiné když to zjednoduším. Druhý postřeh z mé strany je ten, že když se podíváme na ty právní podmínky, že Spojené státy ještě neratifikovaly úmluvu o právu na moři. A naopak Čína by se měla řídit eh, rozhodčím nálezem stáleho rozhodčího soudu, tak to jsou dvě slabosti, ano, ale nejsou stejné. V případě neratifikace Spojenými státy platí, že když nerespektujete určité podmínky, tak eh, se můžete a nemusíte zdráhat podepsat určitou dohodu, ale pakliže, jako v případě Spojených států, ty podmínky dodržujete, jenom neratifikujete určitou dohodu, tak je to něco jiného. Pak jsou jiní, kteří ratifikují a nedodržují. V případě Spojených států zde dochází pouze k té jedné slabosti a to je ta, že e, Spojené státy jsou tím pádem účastníkem soudního řízení. Ale z právního hlediska se nedá říct, že to je to samé. Čína nedodržuje mezinárodní právní povinnosti, zatímco Spojené státy dodržují velice vysoko nastavené podmínky, aniž by provedly ratifikaci. To znamená, že Spojené státy nějak neporušují mezinárodní právo. To je něco úplně jiného. Pane Butikofre, prosím, chcete do toho vstoupit? Já bych dal prostor kolegům, pokud se chce někdo moc slova. Pan Buchner. Děkuji. Děkuji. Já mám jednu stručnou otázku. Co myslíte, když říkáte, že bychom měli hrát větší roli zvláště v oblasti kolem Gvinejského zálivu a v Indickém oceánu. Jak, jak si to představujete? Jak bychom měli naši přítomnost pozornost posílit, zlepšit v oblasti tedy nasazení námořních sil. Jak by to mělo vypadat? No, no Pokud se už nikdo nehlásí, tak já bych se vyjádřil. Chci poděkovat panu admirálovi za prezentaci, která popsala celou řadu aspektů. Myslím, že ani všechny nemůžeme probrat. Já se tady budu soustředit na napětí v Jihočínském moře a možná se vyjádřím ještě k iniciativě Obor. V prvé řadě tady nároky Číny v Jihočínském moře se v průběhu času mění a měnily. Ta linie devíti mil, kterou Čína v tuto chvíli prosazuje, původně byla 11 mil a bylo by zajímavé jak se tam mohlo v rámci té čerchované čáry eh, stát to, že se dva dílky ztratily. Původně to bylo jedenáct. Možná chtěli pomoci Hučiminovi v boji proti americké invazi tehdy a proto se z toho odvíjí i tahle tento další vývoj. Chci jenom říci, že to není nárok, který by byl jednou dán a který by měl nějakou oporu v historii. Mm, před několika lety Ministerstvo zahraničí Spojených států provedlo studii, kde ukázalo, že ta čerchovaná čára se nějak záhadně posouvá k hranicím eh, pevniny, souše sousedních států. Máme zde tedy rozhodčí nález eh, stáleho rozhodčího soudu pro úmluvu. Musíme však stále brát eh, v potaz to, že Čína nadále prosazuje nároky, které eh, si žádný jiný stát v dané oblasti nedovolí prosazovat. Myslím, že musíme trvat na dodržování mezinárodního práva, což také sami činíme. Tomu jsme se nakonec všichni sami podrobili. Praktická politika však nemůže být směrována k tomu, abychom napomáhali jinému účastníku řízení, aby prosadil své nároky. Musíme ve svých krocích se snažit o to, abychom v maximální možné míře zachovali v regionu mír a stabilitu. Na tom nám záleží a to je naším zájmem že v tomto slova smyslu zde máme i my své nároky. Tato situace se vyhrocuje směrem k posílení role Číny a směrem k posílení možností Číny své nároky prosadit, což určitě má vliv na geostrategickou situaci. Zároveň to má vliv i na bezpečnost Tajvanu. Myslím, že o tomhle zde ještě řeč nebyla, ale určitě problematika Tajvanu patří do celé této mozaiky. Já bych se ne, nepřimlouval za to, abychom celý konflikt vnímali jako konflikt mezi Spojenými státy a Čínou. Tak bych to neviděl. Já si myslím, že zde jsou různé překrývající se nároky, které prosazuje Čína a zároveň prosazují eh, sousední státy a pochopitelně Spojené státy jako celosvětová velmoc překládají velikou důležitost svobodě plavby a svobodě na moře. To znamená, že se postavili ne za to, který ostrov a který útes patří komu, ale spíše se postavili za náležité uplatňování mezinárodního práva. Určitě by bylo lepší, kdyby se Spojené státy mohly nějak přenést přes to hloupé rozhodnutí z amerického senátu neratifikovat úmluvu o právu na moře ať už tady jsou u moci republikáni nebo demokraté, tak je zde jasný, jasný požadavek provést ratifikaci a nedává to Spojeným státům větší důvěru, když dochází k tomu, že eh, Spojené státy umluvu neratifikovaly, přitom na dodržování v ní zakotvených podmínek tak trvají. A pak máme zde na pomoci vyřešit eh, tento spor v Jočínském moři. Já myslím, že jsme daleko k tomu, abychom vůbec mohli mít jakýkoliv vliv na daný spor. Myslím ale, že je jedna věc, kterou udělat naopak můžeme, a to je na pomoci, jak už jsem říkal, udržovat stabilitu, snažit se o paralelní přístup na jedné straně, trpělivě vysvětlovat nutnost dodržování principů právního státu a na druhé straně se snažit zintenzivnit naše spolupráce a naše strategické vztahy s zeměmi ASEAN, kde by Evropa mohla a měla investovat mnohem více, tak aby tyto země držely pospolu, aby se snažili společně o to odolávat těm různým tlakům. Což znamená, že bychom tím mohli přispět k tomu, aby se eh, prosadila dohoda o volném obchodu mezi ASEAN a Evropskou unii. V tuto chvíli hlavní představitelé zemí ASEAN se na možnost této dohody dívají vstřícně. To by mělo mnohem více pozitivních aspektů, než jenom jsou aspekty hospodářské a obchodní. Pokud jde o iniciativu obor, tak eh, to je mnohem víc než jen pouhá strategie. Je to taková velká šablona nového mezinárodního pořádku. která by byla nastavena na základě paradigmatu uzlu eh, na základě toho paradigmatu paprsku. Je to princip vícestranosti, který jsme podepsali. A je také zajímavé sledovat, jak Čína přizvala skoro každého. Jedna země, která tam schválně nebyla uvedena vůbec, ačkoliv sehrává zásadní roli, jsou Spojené státy. Byť mají co dočinění v podstatě s každou liní činností iniciativy obor a to není náhoda. Myslím, že bude nevyhnutelné se velmi prakticky zamyslet nad možnostmi, které nám skýtá iniciativa Obor. Je to velké lákadlo, ale není možné si myslet, že lze celou tuto iniciativu by bylo možné ignorovat. a nejsem se jist, jestli evropské instituce se vždycky byly schopny význam této iniciativy dostatečně uvědomit. Ano, to s vámi souhlasím. Rovněž jde také o politiky našich eh, členských států. To je něco úplně jiného. Pane admirále, já myslím, že byste se mohl vyjádřit ještě jednou, ale ještě než vám předám slovo, tak bych vás požádala, abyste nám vysvětlil důvody snahy o usmíření s Ruskem. Ty podmínky jsou jasné. A pokud jde o můj region, střední a východní Evropy, tak je to zcela zřejmé a jasné, proč je to za. No, prosím, máte slovo. Merci, si, si vous... Děkuji. Pokud mi dovolíte, já pro větší přesnost se budu vyjadřovat francouzsky. A na úvod odpovím první otázku, tedy problematiku námořní. Já si myslím, že nikdo Vlastně v tomto smyslu ve Středomoří. To se týká eh, ani Azici, ani Rusové a i přes operaci Sofii. Eh, Sofie, tam EU není dostatečně viditelná, není dostatečně přítomná. Kladu si otázku, zda je to přijatelné že v této zóně, kterou vnímáme jako prioritní pro evropské zájmy, že my v, té, v tom moří, jakožto evropská organizace, jakožto evropané, nejsme stálým způsobem zastoupeni. Je to škoda. My jsme eh, zastoupeni třeba v Indickém oceánu, to je v pořádku, tam se eh, odehrává skvělá práce a co je také eh, chválihodné, že pomáháme Somálsku, spolupracujeme s Tureckem, eh, eh, piráctví se prakticky podařilo eliminovat, ale jsou také jiná prostředí, která jsou blízká našim zájmům. A to, že máme evropskou eh, námořní sílu poblíž Gineje, v pořádku máme tam hospodářské evropné zájmy, budeme zcela jistě rozvíjet obchodování s Afrikou. To je eh, cesta, jak stabilizovat Afriku, jak zabránit eh, té emigraci, která nám působí v Evropě skutečné obtíže. A e, my tedy máme v této stabilitě velkou, velký zájem a námořní síly k tomu mohou e, přispět. Samozřejmě e, to, že bychom to mohli postupně předat africkým námořním silám, které se postupně dovybavují, které jsou postupně rozvíjeny. A já bych proto rád apeloval, abychom měli viditelnou přítomnost evropských sil, oblasti, která je e, logickou oblastí našeho zájmu. E, a já bych mohl připomenout, že e, jsem se také pokusil v této souvislosti vytvořit sílu v Ginejském zálivu, protože tomu už se věnuje od roku 96 a Eh, skutečně, skutečnou úspěchu se nepodařilo dosáhnout, ačkoliv postupně eh, jednotlivými kroky se postupně tedy daří eh, tam Evropu trošku zviditelnit. To je jediná odpověď, kterou jsem mohl na toto nabídnout. A pokud se týká dalších otázek, ty vnímám také jako velmi důležité. Rád bych zdůraznil, jak jsem postupoval, abych pochopil témata, která zde byla nadnesena. Já jsem se v podstatě stačil dostat také k problému svoboda moří, protože to eh, s tím souvisí. A když hovoříme o linii komun, eh, námořní komunikace, je to vždycky eh, ze z čínského přístavu až do přístavu evropského. Musíme pak zvážovat celou tu zónu dopravní, kde se mohou objevit různá rizika. A Evropa více než kdokoliv jiný eh, má eh, také zájem na této zóně jinočínské, Jihočínského moře. Ale pokud bychom vyšli z této základní hypotézy, musíme se samozřejmě všichni maximálně snažit, abychom se konfliktům vyhnuli. A samozřejmě kladu si otázku, zda máme nástroje, zvláště pro integrovanou námořní politiku. To je pozoruhodný nástroj, který vznikl již v roce 2010 a teď se eh, upravuje aktualizuje a je to takový základní kámen, určitá z, základna pro vztahy mezi evropskými zeměmi a která je samozřejmě také koherentní s naší vizí ochrany životního prostředí, ochrany naší planety a zároveň můžeme takto řešit různé tyto konflikty, protože ve svých námořních vodách je Evropa v míru. A my chceme eh, tento mír eh, stanovený mezi námi, Evropany, nabídnout také těm zemím, eh, které usilují o spolupráci s, s zemí, která třeba to vnímá jako feta kompli s některými dalšími zeměmi, a e, kde to bylo vnímáno jako e, takové červené světlo, tam se, kde se nesmí e, ale přesto je to země, která má význam, byť se to někomu nelíbí. A myslím si, že Evropa by měla sehrávat svoji úlohu a nalézat možná řešení. Tak tedy vnímám tu situaci, a zcela jistě bychom mohli pomoci tyto rozdílné vize usmířit. A e, myslím si, že e, do určité míry e, toto může být vnímáno také jako možnost, ať už je to Větnam, Malajzie nebo další země, kterých se tato problematika týká, tak to můžeme říct společně. Je to zcela jistě složité, je to eh, i důležité však je, abychom byli více přítomní a abychom tedy také eh, eh, pracovali na tom, co je možné. Abychom tedy realizovali nutnost mít silnější Evropu, Evropou, která je založena na spolupráci, aby měla dobré vztahy mezi svými vlastními státy a Eh, eh, aby třeba nutně se neničila strukturu, která si, kterou si přesně vytvářela po mnoho let a eh, byla by škoda toto narušit až rozbít. A myslím si, že vnitřně, pokud se nám nepodařilo konsolidovat všechny struktury, tak pak se nám hůře spolupracuje, ať už se státy jako je Čína nebo USA. ASEAN je taková sesterská struktura a e, může spolupracovat s EU a samozřejmě sleduje a zrcadlí také naše kroky a můžeme tam hledat partnery do budoucna, protože i oni nás potřebují a e, také oni se musí vzájemně konsolidovat. A proto vnímám e, asi ani jako prioritu v zóně nikoli proti Číně, ale Eh, proto, abychom mohli zajistit politiku, která si zaslouží delší rozvoj a eh, která umožní také hledat společné cesty k řešení. Také trvám na tom, že eh, nad rámec respektování svobody moří a také úmluvy OSN o námořním právu je podstatně nutné zajistit bezpečnost eh, strategické jaderné infrastruktury. Já to dobře vím ze své vlastní země, protože to je něco, kde nelze dělat kompromisy. Tam to platí jednoznačně, protože samozřejmě oni mají právo také chránit své jaderné ponorky, aby zajistili možnou obranu. A Eh, zcela jistě můžeme pak diskutovat o různých aspektech, tak jak budeme diskutovat třeba s Čínou do budoucna. A k projektu Obor, ten je samozřejmě taky s tím propojený. A zcela jistě máme také tradiční cesty, Eh, s tím, že zbytek se velice těžko zajišťoval eh, v té námořní situaci a myslím, že to, že přejdeme přes určitou zemi, eh, znamená, že tedy nám to umožní tedy dále spolupracovat že já také rozumím eh, určité, určitou opatrnost vůči Rusku. Ale co když náš zájem od Ruska se přesune k Čínu? Co když tam vznikne jakýsi blok, eh, kde se eh, objeví snaha vytvořit nějakou, nějaké jiné usnupení, uskupení s jinými Eh, systémy vládnutí, než jsme zvyklí tady v Evropě. Je to, nebezpe- je to reálné, já to říkám možná příliš brzy, ale zcela jistě je potřeba o tom také uvažovat. Také studují to, co se děje v Arktidě. Arktida je prozatím nedotčená problematikou, kterou vy známe eh, a e, naše vztahy tam se vyvíjejí. A stejně jako spolupráce, vím, že e, Norsko a Rusko e, také vedou některé záchranné operace a zároveň také bojují proti znečištění, což si myslím, že je důležité, protože nad rámec těch nekompatibilit a chyb můžeme pak nalézt Eh, možnosti, jak tedy spolu dále pracovat a eh, jak eh, spolupracovat. A samozřejmě důležité je, aby američané také podepsali tuto úmluvu, protože víme, že začala také v rámci vytáže možnost získat statut pozorovatele, to jim bylo odmítnuto, protože umluvu nepodepsali. A e, Samozřejmě, pokud nepodepíšete, e, tak je logické, že nemůžete být přijati ani jakožto pozorovatele. To je důležité si uvědomit. Děkuji. Děkuji. Pan Butikov e, se chce ještě vyjádřit. Ano. Mě to vyprovokovalo některé, k tomu, abych zareagoval na některé eh, připomínky pana více admirála. Vy jste tady nadnesl několik velmi zajímavých námětů, například eh, eh, si myslím, že zacházíte daleko, když si představujete jinou formu vlády v tom prostoru mezi Ruskem a Čínou. A Myslím, že to by asi nikdo jiný než země ASEANu asi nepodepsali. A také říkáte, že je tedy důležité orientovat se i na jiné země než je Rusko a Čína. To považuji za groteskní. A také když hovoříte o nutnosti spolupracovat s Čínou v oblasti Střední Asie, protože to by pomohlo k smírnění vztahu s Ruskem a pak, když si tedy promítnu, co se děje eh, na východní Ukrajině a, a anexe Krymského poloostrova, tak eh, si eh, říkám, jestli to trošku nepřeháníte. Také se mi nelíbí vaše argumentace, že v případě, že nebudeme důraznější, tak nás migrační vlna převálcuje. To je v podstatě xenofobní vyjádření nepřípustné v Evropském parlamentu. Ještě někdo si chce vzít slovo? Eh, floor is yours. Prosím. Já eh, se omlouvám, jestli to bylo pro mě, jestli eh, moje vyjádření bylo pochopeno takovýmto způsobem, protože zcela jistě to neznamená, že bychom měli někoho vyloučit. Já jsem spíše člověk, který se vždycky snaží nalézt řešení eh, tlakům a napětím, která vznikají. A samozřejmě eh, to samozřejmě ne, nemusí znamenat, že bychom měli v tomto nějaké předsudky. Děkuji, pane admirále. Já jsem chtěla jenom zmínit, že my se snažíme tento podvýbor eh, vždycky naplnit experty a expertními znalostmi, sdílet vědecký přístup. Takže ta moje eh, poznámka, že eh, rozumím tomu, že se chcete nestraně snažit zhodnotit situaci. I my se o to snažíme, tímto se snažíme vždycky prezentovat eh, nejširší škálu expertních názorů, studií, znalostí. Já samozřejmě mám svoje vlastní poměrně silné názory, ale eh, také si dovedete představit, že si uvědomuji, že je nutné umožnit také pestrost názorů a přístupů, abychom mohli být informováni o různých cestách, platformách pro porozumění Eh, těmto tématům. Chceme tedy vždycky rozhodovat na základě znalostí, které máme a eh, nástrojem je vždycky právo hlasovat tady v parlamentu. To je tedy něco, co eh, musíme samozřejmě logicky přijmout a pak existuje celá řada různých usnesení, která vytvářejí naši, náš oficiální hlas. My bychom tento výbor chtěli eh, učinit fórem pro výměnu názorů. Chceme vám této souvislosti poděkovat za představení té studie, přestože se naše názory na ní liší eh, i naše postoje. Děkuji mnohokrát. Just a short... Jenom malá pauza, než nový panel, pak přejdeme k dalšímu bodu.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

Ladies and gentlemen, please be seated. Uh, uh, the last point of merit of our... Takže pojďme tedy k poslednímu bodu našeho jednání. Prezentace studie, kterou vypracoval Store to tedy eh, pod patronací sede. Je mi tedy potěšením tady přivítat autory, pana Panagiotisa Dimitriase, který zastupuje příslušný program na platformě ENISA. Tématem je kyberbezpečnost v rámci CSDP jaké jsou výhledy pro Evropskou unii. Tato studie byla vypracována ve spolupráci se zastoupením NATO, i když jde o tedy čistě evropské téma v gestci Evropské unie. Je to oblast, kde předjímáme spolupráci mezi Evropskou uní a NATO. Máte slovo. Děkuji. Nevím, jestli mě slyšíte. Dobrý den, děkuji za pozvání. Budeme eh, vám prezentovat předběžné výsledky studie o kyber aspektech společné bezpečnostní a obrané politiky Evropské unie. A v podstatě se tedy budeme snažit o to, abychom vám nastínili rizika a problémy a také několik potenciálních variant řešení. Takže prezentace. Co budeme dnes řešit? Představíme přehled celého projektu, pozadí toho, jak tento projekt vlastně vznikl a proč jsme se jim začali zabývat. Představím metodiku, které jsme se do posud drželi a statut a také rozsah působnosti. V druhé části potom se budeme zabývat více obsahem, tedy výkladem obsahu těch výsledků. Budu hovořit o výzvách, zvláště tedy z pohledu politiky v oblasti kyberbezpečnosti. Budu hovořit o budování kapacit a o problémech, to je tedy spíše takový obecný úvod, který tedy přesahuje jen to užší téma obrany. A konečně také hovořím o aspektu kyberobrany v rámci společné bezpečnostní obrané politiky a a tedy zakončím to několika doporučeními, i když samozřejmě ta situace se stále vyvíjí. My se opíráme o předběžnou zprávu této studie, která je před svým dokončením. Poměrně jsme tedy odvedli už velký kus práce. Ta prezentace, kterou uvidíte dnes, je tedy spíše už skoro finální verzí, nikoli předběžnou verzí. Jak tedy vlastně tato studie vznikla? Proč byla zadána ENISE? Tuto studii vypracováváme na zakázku Evropského parlamentu, konkrétně pod výboru pro bezpečnost. Evropský parlament tedy požádal komisi a ENISu, aby vypracovala tuto studii a to v říjnu loňského roku. To znamená, že tedy už 6 nebo 7 měsíců se tímto projektem zabýváme. Metodika, kterou používáme v tomto kontextu, je takzvaně semikvantitativní, eh, čili provádíme přeskum literatury, zkoumáme různé politiky, které již existují, jejich element budování kapacity a posuzujeme také různé aspekty samotné bezpečnostní a obrané politiky. Pak jsme také rozeslali dotazník několika expertům. To znamená, že jsme konzultovali externí experty ke všem těmto prvkům, včetně NATO. A také jsme vedli další konzultace s experty, a to formou interview návštěv, takže jsme navštívili zástupce vnější služby, Evropské obrané agentury a další aktéry. A také tedy jsme intenzivně spolupracovali interně. Ten tým, který tady dnes představíme, se stává ze 6 až 7 expertů na půdě ENISA, kteří tedy svým dílem přispěli k vypracování této studie externí experti na námořní bezpeč, na kyberbezpečnost byli také konzultováni. A také jsme konzultovali odborníky z akademické půdy a k specialisty výzkumného centra globální kyberkapacit se sídlem v Británii. Evropská unie má své vlastní centrum v Talinu, v, které se zabývá kyberbezpečností a aktivně a spolupracuje s velením NATO tady v Bruselu. A spolupracovali jsme i s ostatními agenturami na kyberbezpečnost, jako je například agentura Melanie eh, ve Švýcarsku. Jak tedy vypadá statut tohoto projektu? Jak vidíte, víceméně finalizujeme zprávu. 90 projektu je již hotového, začali jsme v říjnu a konečná zpráva bude k dispozici do konce měsíce a bude odprezentována parlamentu ve Štrasburku na začátku dubna. Na začátku ledna jsme dali k dispozici předběžnou zprávu. Prezentace předběžné zprávy probíhá tedy tady teď. A nastínili jsme také určité varianty řešení. To uvidíte později, na konci této prezentace. A konečná prezentace proběhne 6. dubna. Rozsah působnosti. Když se podíváte na tuhle pyramidu, zabývali jsme se odolností infrastruktury, strategickým rozhodováním a konkrétně také eh, kontextem eh, společné bezpečnostní a obrané politiky. A hledali jsme způsob, jak zlepšit všechny tyto úrovně. Nejprve jsme definovali rizika, problémy a také příležitosti, které v těchto oblastech existují. Studie pokrývá tři tematické oblasti, které postupují od těch obecnějších těm konkrétnějším. První oblastí jsou problémy v oblasti evropského přístupu a politik ke kyberbezpečnosti. A to na všech úrovních Evropské unie, od té národní až po evropskou. snažili jsme se také definovat nové trendy vývoje technologií, které mají dopad na kyberbezpečnost a zvláště společnou obranou bezpečnostní politiku. A také jsme se zabývali spoluprací na různých úrovních, tedy jak už v rámci Evropské unie, tak i globálně. Také jsme se zabývali myšlenkou posilování kapacit v oblasti kyberobrany a kyberbezpečnosti. Posoudili jsme současný stav, různé strategie, národní strategie i evropské strategie v tomto ohledu. Řešili jsme problematiku agregace kyberútoků a úlohu soukromého sektoru v tomto kontextu. A konečně třetí tematická oblast se zaměřila na obranu, na tu kyberobranu. Zabývali jsme se hroz, tedy vlastně tím, jak vypadají ty hrozby A jak tedy tu kyberobranu eh, zahrnout přímo do aktivního plánování obrany Evropské unie? V oblasti politik jsme řešili šest různých kategorií, zvláště odolnost, bez obranou politiku, kapacity, které jsou k dispozici, technologický rozvoj, tedy a následně technologické varianty řešení. To je tedy úvod k, vlastně, k naší prezentaci, kdy jsem vám představil rozsah působnosti, to, odkud jsme vycházeli a jak jsme postupovali. A nyní tedy předám slovo svému kolegovi, který vás seznámí se samotným obsahem této studie. Thank you, Panayotis. Děkuji. příštích 25 minutách se budu snažit eh, nabídnout vám přehled našich zjištění. Začnu, nebo tedy my jsme začali naše práci tím, že jsme se snažili zmapovat cíle v kontextu této zakázky, v kontextu společné obrané a bezpečnostní politiky. A zjistili jsme, že první a druhý cíl jsou, je tedy zaměřen především na tu strategickou úroveň. A třetí cíl, posílení odolnosti infrastruktury, si bere na mužku především tu nižší úroveň struktur, administrativních struktur, A tím nám tedy vlastně zůstala jedna úroveň mezi tím, což je tedy to samotné velení, nebo tedy operativní řešení. Což je velice důležitá úroveň pro zajištění kyberbezpečnosti. Začali jsme tady o těch tří tematických oblastí, které kolega již popsal. A pak jsme se snažili formulovat plán toho, jak posílit kapacity v rámci eh, společné bezpečnostní a obrané politiky. Snažili jsme se modelovat nejrůznější scénáře v tomto ohledu Některé scénáře byly eh, vybudovány čistě za účelem monitorování kyberkapacit. Skončili jsme u konkrétního modelu, který eh, připravilo globální eh, centrum ze Spojeného království, který definuje posílování kapacit v pěti oblastech. Za prvé v rámci politik a strategií, za druhé šíření povědomí ve společnosti, lepší vyškolení, lepší regulatorní rámec a konečně zavedení určitých norem pro fungování technologie. Všechna naše práce se tady opírala o těchto pět dimenzí a my jsme se jich snažili držet v našich návrzích. Takže pokud přejdu k první části studie, kde jsme definovali hlavní výzvy, identifikovali jsme osm výzev, které považujeme za nejdůležitější. Začnu od té první, což je rovnováha mezi pravomocemi a zodpovědnostmi členských států a Evropské unie. Tato výzva tedy, nebo tento problém jde nad rámec společné bezpečnostní a obrané politiky, bere v úvahu skutečnost, že Evropská unie je unii suverénních států, které si mohou stanovit svá vlastní priority politiky a strategie v oblasti kyberbezpečnosti. Na druhé straně je třeba harmonizovat eh, přístup k této problematice. A to zvláště v případě tedy misí a projektů, které sahají přes vnější hranice Evropské unie. V Evropské unii totiž existuje celá řada různých institucí, které řeší problematiku kyberbezpečnosti a je potřeba přijít tedy s koherentním přístupem. To už tedy vlastně uvádí i ten rámec kyberbezpečnosti, kyberobrany Evropské unie který je formulován v rámci společné bezpečnostní a obrané politiky. Tím prvním problémem je, jakou legislativu uplatnit na případy e, kyberútoku. Na západní hemisféře se dá najít určitý koncenzus, pokud jde o aplikaci mezinárodního práva v oblasti e, kyberútoku, útoku, nicméně je třeba to ještě doprecizovat. Na mezinárodní úrovni však panuje velký rozdíl v názoru na tuto problematiku mezi západní a východní polokoulí. Čína se na to dívá úplně jinak než Spojené státy. A hodlá se držet tedy své vlastní legislativy, což je trošku problém. Další výzvou je tedy eh, rapidní rozvoj hybridních technologií. Nejde jenom o internet věcí, ale jde také o to, jak jsou technologie nasazovány v válečných konfliktech. A to je také něco, o čem musíme diskutovat, jak budeme regulovat tento typ vývoje. Zvláště tedy v kontextu společné bezpečnostní a obrané politiky pak je tu tedy ta problematika ta taxonomie různých eh, případů kyberútoků. A to nejenom na úrovni Evropské unie, ale i na mezinárodní úrovni. Máme totiž různé definice a neustále se objevují nová slova. Hybridní válka, kyberodolnost, kyberútok a tak dále. A všichni se musíme shodnout na tom, jaký je obsah těchto termínů. Pak teprve můžeme tedy dál pracovat. Další výzvoj, výzvou je tedy počet a aktivita těch jednotlivých aktérů v kybersféře. Každá země se totiž dívá na kyberbezpečnost po svém, a to znamená, že tedy jsou zapojeni různí aktéři, ministr někde to řeší ministro spravedlnosti, jinde ministro vnitra, někde je to řešeno subdodavatelsky ze soukromé sféry. A také na tomto půli působí celá řada mezinárodních organizací. Harmonizovat postup těchto roztříštěných entit je velmi náročné. Další výzvou je skutečnost, že vlastně v této oblasti dochází k takovému eh, směšování toho, co už je vojenskou a co je eh, občanskou doménou. Ale protože, mm, právě protože tady chybí koordinace a komunikace, jsou tedy ty současné snahy o zvýšení kyberbezpečnosti mařeny. A poslední výzva. Sběr dat, které podpoří tedy naši definici politik. Je tedy třeba nejprve jasně nadefinovat, co vlastně představuje ohrožení naší kyberbezpečnosti, pak teprve můžeme zainteresovat potřebné aktéry a začít na tom pracovat. A nemáme moc času na zbyt. Právě ta roztříštěná situace, o které jsem hovořil, stěžuje sběr spolehlivých dat. Navíc, tu máme i určité výzvy v oblasti politik, které jsme identifikovali. A další výzvou, kterou musíme řešit, je rozvoj technologií a neustále inovace. A také tedy statut toho, jak jsou tyto inovace regulovány. V podstatě se dá říct, že v posledních letech jsme byli svědky rapidního rozvoje ve dvou oblastech. Na internetu v oblasti sociálních médií a v oblasti internetu věcí. Tyto dvě oblasti, tady, tady v nich dochází k rapidnímu růstu, zároveň však chybí regulatorní rámec, který by to reguloval. To je tedy další vlastně takový um, pohled naší studie. Zabýváme se tím, jak regulovat tyto nové technologie. A v kontextu naší studie je velice důležité, abychom eh, budovali tedy povědomí a důvěru. Pokud je o současný statut v Evropské unii, Máme určitý rámec postupů v rámci společné bezpečnostní politiky, kde jsou nadefinovány priority a 44 opatření. Otázka zní, potřebujeme ještě něco víc, nebo to stačí? My jsme si řekli, že to, co můžeme udělat, jakožto první krok, je identifikovat mezery, potenciální mezery tomuto rámce a také nabídnout určité vstupy eh, na té operační a taktické úrovni. Takže, a samozřejmě tohle všechno v kontextu našeho modelu, který bude monitorovat vývoj v těch pěti dimenzích, které jsem popsal. Takže v podstatě. To znamená, že bychom eh, zmapovali tento rámec v rámci pěti rozměrů našeho modelu a identifikovali bychom mezery tak, abychom byli schopni navrhnout další opatření. To jsou tedy ta, ty tři úrovně. A nyní přejdeme k CSDP a k zvláštnostem tohoto kontextu. Za prvé, co zde vidíme? Je to doména kybernetického provozu a naše organizace a další organizace, jako je třeba NATO, přispěly do této domény. Máme tedy další úroveň domény, kterou musíme vzít v potaz, když připravujeme naše mise a naše plány. Některé domény by mohly způsobovat eh, hrozbu. Přejdeme tedy k našim misím. O co se zde snažíme v rámci realizace misí? V prvé řadě chceme zmapovat situaci, kdo jsou ti hodní, kdo jsou ti zlí, nebo identifikujeme někoho jako, že nevíme. A na základě těchto operativních eh, rozkazů si v rámci každé domény identifikujeme úroveň hrozby, kybernetické hrozby. A snažíme se hrozby vytipovat tak, abychom byli schopni chránit eh, mise. To je velice náročné pro velitele, aby si udělali dobrý, dobrou představu o tom, kdo představuje jakou hrozbu, z které strany a kterou si tím ohrožuje. Podíváme-li se na mapu misí, vidíme zde civilní a vojenské nebo společné mise. Za hranicemi EU je tam zhruba pět tisíc lidí, ať už jsou to civilisté nebo vojáci, kteří všichni potřebují ochranu proti eh, kybernetickým hrozbám. Zde máme dvě paralelní struktury CSDP, jednak tedy vojenské mise a jednak civilní mise. A ačkoliv tyto dvě struktury, administrativní struktury, se opírají o stejnou politickou strategickou úroveň, tak zde máme jiné nastavení z, tak, z taktického hlediska. Některé mise jsou mise stále, některé jsou mise ad hoc. Problém spočívá v tom, že obě struktury se nacházejí ve stejné kybernetické doméně. To znamená, že určitá hrozba může ohrozit obě tyto úrovně najednou, nebo jenom jednu. A vzhledem k tomu, že musí vždycky jít o kolektivní počin, tak potřebujeme zajistit více spolupráce a výměny informací mezi těmito dvěma strukturami tak, abychom zajistili lepší úroveň eh, obrany proti kybernetickým hrozbám. Naším návrhem je vytvořit společný přístup ke klasifikaci hrozeb u vojenských a civilních misí. My navrhujeme toto nastavení, které se opírá o dva pilíře. Jednak politická a strategická úroveň a jednak provozní a taktická úroveň. V prvním případě vytvoříme kategorie hrozeb. Máme zde tři kategorie. Záleží na tom, do jaké úrovně se dostáváme? Jednak jsou to nějaké zájmové aktivity, to je ta nejnižší úroveň, a jednak je to eh, hrozba způsobena nějakým státem. My si vytvoříme nástroj, který podle našeho názoru je velice dobrý pro velitele, říkáme tomu operativní eh, prostor, což je vlastně prostor mezi velitelem a kybernetickou hrozbou. Zde se nadefinujeme tři úrovně. Blízko, uprostřed a daleko. To je blízkost k sítím a systémům. Pak zde máme tu prostřední úroveň sítě a systémy, které jsou zajišťovány a řízeny evropskými institucemi a pak ta daleká úroveň, to jsou ne, evropské instituce nebo jiné země. Technická, taktická a provozní úroveň. I zde navrhujeme podobný přístup z hlediska nastavení té kybernetické autonomie. Zde máme kategorii 8. Dvě z nich jsou úrovni uh, kybernetické a zbytek se týká dalších domén. To je velice užitečné, protože tím jsme schopni klasifikovat a zařadit eh, hrozby do technické úrovně a následně to vyhodnocení nějak sloučit ze zhora a pořídit i vyhodnocení a provozní poradenství z hlediska možností politiky a postupu. Jak říkám, my se opíráme o hlavní kybernetický rámec, kde v rámci pěti úrovní vytvoříme model, kategorie a identifikujeme mezery. Následně podnikneme další opatření, kde navrhujeme eh, další postup první dimenze možností. Zde máme, č, máme čtyři e, možné reakce. Eh, okamžitá reakce, eh, postupná reakce, obrana proti kybernetické hrozbě a odolnost. Pak zde podporujeme kulturu obrany proti kybernetickým hrozbám. Zde máme pět kategorií. Třetí dimenze to jsou kybernetické kompetence a dovednosti, právní a regulační rámec, to je čtvrtá úroveň, legislativa, vymáhání, normy, mezinárodní spolupráce a spolupráce se soukromým sektorem. A poslední kategorie je vytváření společných standardů, pojmosloví, taxonomie, kde Potřebujeme společnou strukturu, stálou strukturu a dále vytvářet dovednosti na úrovni Evropské unie, na úrovni členských států. Když to schrnu, doufám, že toho nebylo moc, tak řeknu, že naším prvním závěrem je, že kybernetická domena se neomezuje pouze na CSDP, jsou to i další aspekty a možnosti, které je třeba zvážit pak koherentnost a vytváření modelů, abychom nejenom eh, vyřešili mezery, ale abychom identifikovali, kde je potřeba posílit sázemí a prostředky, vytváření a zajišťování důvěry, to je ten lidský faktor, pak identifikace organizačních eh, slabin a v neposlední řadě zapracování eh, těchto kybernetických aspektů do dalších operací, ať už vojenského či civilního charakteru. Tím uzavírám svoji prezentaci. Děkuji vám, pánové, děkuji za vyčerpávající prezentaci a představení studie. Mám zde dva požadavky. Pan Galer. Děkuji. Budu mluvit německy, takže když tak vemte sluchátka. Dovolte mi nejprve se omluvit, protože já byl, jsem musel ještě vystoupit na jiném zasedání, proto jsem tady nebyl od začátku, ale minimálně tedy tu druhou část přednášky jsem slyšel a myslím, že jsem také pochopil tedy to zásadní sdělení. A já mám otázku, jestli lze právo válečného konfliktu aplikovat také na kybersféru. Ale ve chvíli, kdy je to eh, spochybňováno na mezinárodní úrovni, my jako Evropská unie bychom měli zaujmout jasné stanovisko. Podle mého názoru by aplikováno být mělo, protože tedy toto právo obsahuje i vysvětlení toho, co představuje válečný eh, konflikt a eh, do toho tedy patří i odstavení dodávky vody nebo elektřiny pro dan- nějakou zemi nebo město nebo vybombardování elektrárny, která zásobuje určitou oblast a podobně. Protože ten cíl je stejný, tedy nějakým způsobem zneškodnit nepřítele. A já si myslím, že tedy v té debatě o právních nástrojích bychom neměli zapomínat tedy na relevantní aspekty práva válečného konfliktu. Máme samozřejmě dilema, pokud jde o, o spolupráci v kyberprostoru. V tom smyslu, že pokud chceme opravdu efektivně spolupracovat, pak každý členský stát eh, musí tedy vlastně odhalit své slabiny. Lidé to dělají neradě a členské státy eh, ještě méně ochotně. Proto tedy ten přístup příslušných orgánů je pořád takový, že ten zpřátelený členský stát je tedy vnímán s větším podezřením než skutečný nepřítel. A proto bychom také měli podporovat tedy větší míru důvěry mezi námi. Pokud jde o ty výzvy společné bezpečnostní obrané politiky, to je téma, kterým jsme se zabývali i během našich misí a já k tomu mám jednu otázku. Kdyby to bylo tak, že tedy eh, na mise v rámci společné bezpečnostní Eh, politiky bychom měli tedy se sami vybavit eh, ochrannými a obrannými prostředky, tak, už, tak bychom ani nemuseli odjíždět. A já to používám jako takový příklad. To vlastně platí i o té komunikaci a, a, a o kyberprostoru. To znamená, že Evropská unie i v tomto ohledu by nám měla dát k dispozici společné obrané ochranné prostředky. A pokud se někdo tedy účastní mise, měl by k tomu být také vybaven. A to podle stejného technického standardu. Protože pak máme záruku, že zvenčí tedy nic nenaruší fungování naší mise. A mě by zajímalo, jestli to takhle v praxi už chodí, nebo jestli máte nějaké jiné zkušenosti. Jinými slovy, jestli tedy vlastně proti té eh, kyber eh, hrozbě se pořád ještě nebojuje tak trochu na koleni. Nebudu hovořit příliš dlouho. Moje zkušenosti, vzhledem k tomu, že jsem sám působil v sektoru obrany, je taková, že pokud nezmáme zvládnuté všechny procesy tak nemáme také bezpečnost. To je moje první otázka, no připomínka, ať už softwaru, hardwaru, hmm, to eh, v rámci systému, eh, který pokud nezvládneme, eh, tak nejsme chráněni. A pokud se vstane, že budeme inf- tak samozřejmě je nezbytně nutné, eh, já tady hovořím o suverenitě, nezávislosti eh, a schopnosti zvládnout jak software, tak hardware, tedy problematika, eh, když hovoříme o Windows 10, tak samozřejmě my tady pak ztrácíme, eh, že společnosti, eh, které to, ty digitální součástky hrábí, nemusí vůbec přežít. A můžeme tedy takto eh, se Eh, rozvíjet. A eh, další věc se týká kyberútoků. A nejsou to samozřejmě eh, jenom rusové, kteří dělají kyberútoky. Víme, že jsou případy kyberšpionáže, jak uznává francouzský prezident, německý prezident. A znamená to, že oni byli sledováni, že jejich mobil prostě byl tak nezabezpečený, že bylo možné zneužít eh, data. Tady je tedy jasný problém. Já sám eh, jsem se účastnil eh, také toho, nevím už v jaké to bylo ambasádě, a říká se, že to je útok, který eh, vycházel od Rusů, ale ono je to mnohem složitější. Takže eh, eh, důležité je tedy zvládnout procesy hardware a software. A to je základ, ale teprve pak můžeme postupovat dál. Ehm, Děkuji. Thank you, Mr. Kozo. Děkuji, prosím, pana Kozo. Děkuji vám. Já mám otázek hned několik. Když jste vypracovávali zprávu, tak jste museli provést analýzu, tak se ptám, které kybernetické hrozby jsou ty nejběžnější, co jsou jejich rysy. A pokud jde o vojenský sektor, tak se chci zeptat, na jaké úrovni se nacházejí tyto hrozby? Na té úrovni nejnižší, to jsou ty běžné, anebo na které. A teď se zamýšlím nad tím, když máme bojovat s těmito hrozbami, existují nějaké, eh, nějaká opatření, která bychom mohli podniknout, abychom chránili naše mise CDSP? Před několika lety bylo několik eh, skandálů týkající se špionáže, americká špionáž dokonce na eh, kancelář prezidenta a poslance. Chcete udělat něco v tomto směru? I v případě tedy našich spojenců a přátelů. Děkuji, prosím, pana Buchnera, děkuji. Je pravda. Je pravda, že už existuje Evropské centrum, které se hm, zabývá systematicky odvracením špionážních útoků. Aspoň tak nám to bylo řečeno a mě by zajímalo, kde systematicky e, je v takovém programu hm, e, zabudován, zabudována obrana proti krádežím dat. Znamená to, že Evropská unie je prostě bezmocná, kde se v tomto, jak se v tomto ohledu Evropská unie stojí. The list of speakers has been exhausted and therefore... Seznam otázek byl tímto vyčerpán a proto dávám slovo řečníkům. Thank you very much. Uh... Děkuji. Já na úvod zmíním první otázku. Takový eh, postřeh ohledně potřeby důvěry ano, to je velice důležité. Ehm, důležité je, že toto e, není stav, ale proces. Důvěra se postupně vytváří. My navrhujeme několik opatření naší studii, tak abychom důvěru zlepšili, ale v každém případě jde o Eh, průběžný proces musíme být tedy opatrní. K otázce k otázce společného vybavení v misích CSDP, eh, tam bych rád eh, zmínil, že toto neexistuje. Ehm, Evropská obraná agentura v členských státech, také EDA, se začíná orientovat tímto směrem, ale zatím nic nevytvořila. To je tedy eh, existence společných nástrojů má význam, ale musíme eh, uvažovat o společných nástrojích a tak o společné eh, schopnosti podporovat mise, kyber prvky k otázce čipů a podobně. Já myslím, že to je zásadní problém, eh, tedy samotná integrita eh, infrastruktury výpočetní techniky je důležitá a Eh, je tady jasný argument, že EU by měla podporovat IKT eh, průmysl, konkrétně v Evropě. Digitální agenda tímto směrem je, eh, vychází a samozřejmě je důležité se více věnovat, dát více pravomocí k tomu, aby průmysl IKT byl silnější a k technickým problémům. Já si myslím, že to je docela důležité a e, myslím si, že toto je důležité, že jsou to ale problémy ne technické, e, ale jsou eh, tady problémy spíše právní a proto je musíme také řešit. A k problematice kyberútoků eh, také mohou přijít od spojenců tyto útoky. Já si myslím, že tady je důležitá důvěra, mít opatření, která zvýší důvěru, o tom může možná kolega dále mluvit, nejobvyklejší kyberútoky. Eh, v našich slajdech jsme zmiňovali eh, takovou krajinu hrozeb. Eh, já jsem to udělal formou tabulky a po straně jsem to graficky znázornil. My totiž pracujeme na, jako jedno, nezávislá agentura na roční bázi. Jsme tedy objektivní v tom, co se snažíme do té tabulky dát. A jsou to hlavní hrozby pro rok 2015-16. A e, samozřejmě jsou tady trendy e, směrem nahoru i dolů, co do závažnosti hrozeb a vidíme tady problematiku malware, webových útoků, e, zabránění služby denials of service úzká hrdla a podobně. Je tam tedy cel, celá škála hrozeb a je to v kvalitní studii, je to Enisa Threat Landscape, čili krajina hrozeb Enisa eh, a jak vidíte, tak můžete zjistit, kde jsou největší ty kyberhrozby. A nakonec k poslední otázce, k agentuře nebo centru, eh, které se zabývá špionáží, ne, to, o tom nevím, že by existovala taková organizace. Kolega, děkuji. Já se jenom ještě podrobněji zmíním k důležitým tématům, která jste zmínila. Mezinárodně právní eh, problematika. To je velmi zásadní. Musíme se nejprve shodnout sami, že to je oblast, na kterou se musíme nejdříve zaměřit. Je potřeba vytvořit koherentnější kyberstrategii a to mezi eh, člen, státy EU a další eh, územími. A to, co probíhá na úrovni OSN, mm, když vidíme, že jsou již nastaveny systémy, které se snaží řešit tento problém. A nejenom, že je nedostatek koherence eh, na území EPU, ale vůbec nedostatečná spolupráce mezi východní a západní polokoulí. Eh, co se týče téma nových schopností, ano, potřebujeme zajištění nové schopnosti a samozřejmě potřebujeme také vědět, co se bezpečně používá. Kolega, pane, pane, ty zde Mm, pane jsi zde přednesl, co se děje v oblasti hrozeb. A my připravujeme a to je velice důležité, že to bude důležité pro SPZP eh, eh, misi. A myslím si, že to je důležité také v souvislosti eh, se studií, která je zaměřená, eh, eh, víte, třeba o kyberútocích na Ukrajině. Víte o tom, jak mohou mít do, dopady také psychologické tyto útoky když se dotýkají kritické infrastruktury v rámci širšího plánu hybridního eh, vedení bojů. My se můžeme zaměřit také eh, přímo na tyto počítačové systémy. Já jsem například studoval problém, který vznikl před deseti lety, když země použila eh, kybermožnosti k tomu, aby se vyhnula radarům a mohla tedy útočit, aniž by eh, takové útoky byly zaznamenány. Mm, a eh, to je velice důležité. Můžeme tady uvažovat samozřejmě o souboru kyberútoků, které se nedotknou přímo mise eh, společné bezpečnostní politiky, které třeba se odehrají v rámci organizovaného zločinu. Mm, a to se objevilo v latinskoamerických zemích a e, Samozřejmě je to také útok proti důvěryhodnosti mise, mise samotné nebo proti zemi, kde e, funguje. Vidíme tedy, že tyto kyberhrozby jsou na různých úrovních, v různých vrstvách. Může být třeba uh, koordinovaný útok na několik vrstev najednou. A poslední otázce. Eh, já si myslím, že existuje v INASu Centrum pro spravodajské informace eh, a souhlasím s kolegou, že neexistuje přímo centrum, které by se věnovalo jenom od poslouchávání eh, a problematice soukromí Děkuji mnohokrát. Já myslím, že nejsou žádné další žádosti o slovo. Já bych tedy ráda poděkovala eh, našim odborníkům za eh, prezentaci studie ENISA a zcela jistě zůstaneme v kontaktu protože kyberbezpečnost je téma, kterému se budeme věnovat jak v rámci spolupráce s NATO, tak společně. Děkuji. Děkuji. Okay. Ladies and gentlemen, thank you for... Dámy a pánové, Děkuji vám za tyto dva dny poměrně náročných vyjednávání. Doufám, že pro vás byl program zajímavý. A předsedkyně laskavě děkuje tlumočníkům, děkuje sekretariátu za jejich pilnou práci. Bod různé zřejmě není, proto bych ráda uzavřela schůzi a chci vám připomenout, že příští zasedání se deje 11. a 12. dubna. Budu se na vás těšit. Děkuji.